od 15 do 23 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn a je k dispozici také na internetových stránkách Evropského parlamentu. Dnešní zasedání tímto končí. Děkuji vám.